Máme hlasování o tří návrzích usnesení o Nikaraguji a paní Veronique de Kaiser si žádá o slovo. Ano, pane předsedo, já bych vám chtěla připomenout, že naše politická skupina se rozhodla, že nebude se zúčastňovat eh, hlasování. My se tedy nebudeme zdržovat eh, hlasu, ale nezúčastníme se hlasování. Hola. Arvoisa puhemies

E, e, Děkuji, pane předsedající. Já chci říct prakticky totéž z důvodu, které zde byly nastíněny, když jsme si brali slovo dříve, se nezúčastníme tohoto hlasování. Účastnili jsme se rozpravy, ale nebudeme se účastnit hlasování, protože toto je falešné usnesení v naléhavé otázce. Bylo to již vysvětleno. Dobře, děkuji. Já myslím, že můžeme přistoupit k hlasování. Hlasujeme o společném usnesení třech politických skupin EPP, ALDE a ECR. Hlasujeme o usnesení k Nikaraguji. Kdo je pro toto usnesení? Kdo je proti? Zdržel se? Usnesení bylo přijato. Přejdeme k druhému našemu bodu, to je hlasování o čtyřech návrzích usnesení o situaci v Laosu a ve Vietnamu. Já vás musím, kolegové, upozornit na to, že v odstavci šest je, malá technická chyba. To znamená, že slova trestněprávní a disciplinární z tohoto odstavce budou vymazány. Usnesení Laosu a ve Větnamu, Větnamu je to společná rezoluce pěti politických stran. To hlasování bude probíhat odděleně. Zahajuji hlasování odstavec, odstavec 6, první, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Bylo přijato. Odstavec 6, druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Také přijato. Nyní můžeme hlasovat o usnesení jako o celku. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Usnesení bylo přijato. A konečně Máme zde hlasování o pěti návrzích usnesení o Číně, práva menšin a uplatňování trestu smrti. Herr Posselt, möchte was sagen? Herr Präsident, Pane předsedo, promiňte, ale je tady chyba v bodě 3 německého znění a prosím, aby to tady bylo opraveno i v ostatních jazykových verzích. Je zde řečeno, odsuzuje popravu obou eh, Tibetanů a všech devíti Ujgurů. Eh, tito Ujgurové tedy nejsou další eh, Tibetané a ani obráceně to není v pořádku, takže prosím, aby to bylo opraveno. Děkuji, opravíme to. Můžeme přijít k hlasování o usnesení politické skupiny socialisté a demokraté. Nechávám hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, Tato, toto usnesení bylo zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o společném usnesení tří politických skupin EPP, ED, EPP ALDE a Zelení. Hlasujeme, hlasujeme po jménech. Odstavec, odstavec 9 po jménech. Pardon, nejdřív hlasujeme o odstavci, odstavci 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Já myslím, že je potřeba, abychom si toto ověřili elektronicky. Či připravte si karty, otvírám hlasování. Hlasování uzavírám. Hlasování uzavírám. The vote is closed. A výsledek je, že toto hlasování proběhlo pozitivně schváleno. Nyní usnesení jako celek opět po jménech. Hlasování je otevřeno. Hlasování je uzavřeno. The vote is closed. Potom den východ. No. Výsledek je, že usnesení bylo schváleno. Takže zápis tohoto jednání bude předložen parlamentu ke schválení na začátku následujícího zasedání. Pokud nejsou žádné námitky, přijaté texty budou ihned předány institucím a orgánům, které jsou v textech jmenovány. A já prohlašuji zasedání Evropského parlamentu za přerušené. Zasedání je skončeno. Děkuji a přeji hezké odpoledne a šťastnou cestu do našich domovů.